Nyní se dostáváme k vysvětlení eh, hlasování. První část má slovo pan Henen. Jedná se o souhrný rozpočet Evropské unie pro rok 2010. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. V současné době národní vlády musí omezovat svoje rozpočty a všechny naše volební okrsky musí šetřit. Je ale typické, že Evropská unie eh, neustále zvyšuje svůj rozpočet i v těchto dobách. To bude mít okamžitý a eh, silný dopad na fiskální situaci v členských státech. Eh, například naše příspěvky vzrostou o 60 v následujících 12 měsících. Abychom to viděli v kontextu, a poslední schůze mé strany si dala za cíl, že ušetří 7 miliard v celé zemi. A my to šetříme a my šetříme tyto peníze a poté plynou do Evropské unie. Já si myslím, že tohle není ze strany Evropské unie odpovídající reakce na hospodářskou krizi. Je nesmysl brát peníze z kapes lidí a poté tyto peníze utrácet na bylokracii. Pokud by zde byl efektivnější způsob, um, jak využívat peníze, bylo by to v každém případě dobré. Evropský rozpočet by neměl neustále růst. Děkuji panu Hennenovi, nyní kolegyně Dodds. Sorry, thank Paní Dodds, děkuji. Chtěla bych jasně poukázat na to, že jsem podpořila pozměňovací návrh 732 a 733 a je mi líto, že ostatní tento pozměňovací návrh nepodpořili. Já podporuji cokoliv, co podporuje plánování rodin, včetně boje proti násilným sterilizacím a potratům. Já si myslím, že je nutné neustále bojovat proti uh, násilí na ženách a proti zabíjení nenarozených dětí. Tento pozměvací návrh by dal příležitost Evropské unii eh, bojovat proti eh, těmto věcem pozitivním způsobem. Tímto ale byla odmítnuta pomoc takovýmto plánům. Děkuji, paní kolegyně Doc. Eh, to bylo tedy vysvětlení hlasování k rozpočtu na rok 2010 a nyní se dostáváme ke zprávě Laslo Surjana. Prosím, kolegyně.

a módostó indtványok sokaságában volt egy szövegszerű módostó. Když se podíváte na pozměňovací návrhy, tak v řadě z nich eh, byla část textu, kde se mění smysl celého návrhu a eh, tady šlo o zamítnutí původního návrhu o rozpočtu a také i šlo, hovořilo se tam o Evropské unii, která vlastně eh, financuje to všechno více, více neoliberálně a vlastně tím to hlasováním jsme ukázali, že jsme se moc neponaučili z krize, kterou jsme zažívali nebo zažíváme poslední dva roky a ani jsme se neponaučili z liberálních trhů a k čemu to vedlo, k jaké situaci to vedlo, kterou teď řešíme. Bohužel On bych řekl, že to je cesta, kterou nelze pokračovat. Když se podíváte na evropský rozpočet, tak bohužel stále je to rozpočet, který je ve smyslu neoliberalismu a to je velice škodlivé pro obyvatele Evropské unie a právě o to, těm bychom měli pomáhat. Děkuji. Nyní pan kolega Kulniš. Pane předsedo, Teď, když různé programy, které mm, se týkají vzdělávání, osvěty nebo převýchovy obyvatel, tak dostali miliardy eur, tak eh, zde eh, procedura zabránila našim výrobcům mléka, aby získali pomoc, kterou oprávněně čekali. Eh, my jsme předložili návrh 812 a 72 pozměňovací návrhy. Návrh 812 ten měl souhlas rady možná, ale týkal se pouze 300 milionů a 70 se týkal 600 milionů euro. A návrh 70 tedy měl být hlasován jako první a v podstatě ten text je teď nejasný a máme článek 61 jednacího řádu, odstavec 2, to znamená, pokud dva pozměňovací návrhy, po které se vylučují, se týkají stejné části textu, tak ten, který se nejvíce odchyluje od původního textu, tak má prioritu při hlasování, to znamená, hlasuje se o něm jako o prvním. Spravodaj hovořil o neformálním jednacím řádu, ale formální jednací řád má přednost nad takzvaným neformálním jednacím řádem a vy jste využili, zneužili tuto proceduru a vlastně tento druhý pozměňovací návrh byl prohlášen za Eh, neplatný a ten mm, tedy odpadl a to je skandál. Děkuji. A dále vysvětlení hlasování ke zprávě pana Maniky, návrh souhrného rozpočtu na 2010, paní Blikevičute. Děkuji. Já bych chtěla vysvětlit k tomu, že já jsem hlasovala pro rozpočet na rok 2010, eh, protože ty prostředky vyčleněné v tomto rozpočtu se využijí na eh, zlepšení situace občanů v eh, členských státech EU, kteří se teď nachází v těžké krizi. Eh, v těžké situaci kvůli krizi. Je to důležité především teď, v tomto období, protože musíme brát do úvahy sociální potřeby lidí. Hlasovala jsem také pro eh, finanční prostředky, které jsou vyčleněné na vytváření pracovních míst a zachovávání pracovních míst. Je rovněž velice důležité abychom i eh, mm, financovali eh, eh, sektor mléka. My jsme mohli udělat daleko více, než co navrhovala naše sociálně demokratická frakce, ale je dobré, že nějaké prostředky tam byly vyčleněny. Děkuji paní Blikevičuté, dále pan kolega van Dálen. Voorzitter, ik heb tegen de begroting gestemd omdat uh, alle posten blijven gelijk worden verhoogd, terwijl in alle lidstaten men aan het worstelen is. Já jsem hlasovala proti rozpočtu, protože zde eh, dochází k tomu, že v mnoha členských státech se rozpočty musí snižovat kvůli fiskální situaci a Evropa to nedělá. Eh, dochází zde eh, k tomu, že poslanci mají 4200 eur měsíčně na celkové výdaje, například pokud jde o výdaje na kancelář. Žádný poslanec ale nemusí nějak dokládat, na co tyto peníze vydal. To znamená, že každý měsíc dostane každý poslanec biankošek. Já si myslím, že něco takového je nepřijatelné. Pokud chce parlament eh, vystupovat vážně, musí toto změnit. Je možné to udělat tak, že eh, se bude hlasovat tak jako já proti rozpočtu. Eh, myslím si, že kolegové by něco takového měli podpořit. Děkuji. Děkuji, takže to bylo všechno ke zprávě Maňka. Nyní a se dostáváme k návrhu nařízení Rady, změna nařízení 1234 2007, kolegyně Mauvaj. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě, já jsem hlasovala pro Eh, opatření, která se zde navrhují, aby se zmírnila eh, krize v sektoru mléka. Já jsem to odporovala, jenom jsem chtěla zde jasně říci, že to, co zde dáváme, to je pouze minimum, to je pouhé minimum, to nestačí k nápravě celé situace. A, takže asi by jinak bylo možná lepší hlasovat proti. Ale já jsem trochu rozčilená. Já jsem několikrát eh, znesla tři otázky a neměla jsem odpověď. První se týkala Evropské unie. Co hodlá udělat Evropská unie s touto krizí? A protože my vlastně eh, přecházíme z jedné krize do druhé, eh, to je jedna krize za druhou. A co hodlá Evropská unie udělat? Jak se ponaučila z této tragické katastrofy, z této krize, která ničí životy domácností a rodin? To byla moje první otázka. Druhá otázka kterou bych chtěla položit panu komisaři, paní komisařce. Tyto peníze, jak se budou rozdělovat mezi členské státy? Bude to řádným způsobem? A aby i ti malí farmáři dostali ty peníze jako první, protože tam je ohrožena jejich existence. A třetí otázka se týká nových členských států. Co, hodle, co hodláte udělat s diskriminací, která pořád ještě existuje eh, v nových členských státech? Děkujeme dále kolega Jár. Yeah. Děkuji, pane předsedo. Já mám tři poznámky týkající se mléčného sektoru. Já vítám zcela jasně, že komise nyní chce rychleji reagovat na změny na trhu já jsem rád, že se nám podařilo společně poskytnout finanční podporu ehm, mléčným výrobcům v Evropské unii. A za třetí, peníze nejsou všechno a z tohoto důvodu musíme nyní využít čas společně, abychom se připravili na období po zrušení kvót. Těším se na dobrý dialog mezi a producenty a politikou. Je třeba řešit otázku, jak by měl vypadat trh s mlékem po roce 2015. Tato otázka ještě zodpovězená nebyla a myslím si, že to je velký problém. Děkuji. Děkujeme kolegovi Járovi, paní kolegyně Rojtová. Děkuji, pane předsedo. Plně podporuji rozšíření působnosti článku 186

jsme schválili dodatečnou podporu pro zemědělce, pro výrobce mléka. Ale to nestačí, protože zemědělce přišli o hodně. Celá řada z nich je na pokraji úpadku. A došlo také k poškození pověsti Evropské unie. Proč komise reagovala tak pozdě? Znamená to, že někdo ten trh nesleduje? to není příliš pozitivní, pokud je o fungování administrativy. Nezapomínejte, že když něco uděláme pozdě, stojí nás to víc a proto si z toho musíme vyvodit nějaké závěry z této situace. Musíme trhy stabilizovat dlouhodobě, protože právě tato výroba je skutečně obtížná. Je to naše povinnost vůči zemědělcům. Děkujeme kolegovi Sikierskému. Další dva lidé chtějí vysvětlit své hlasování. U obou kolegů se jedná o nové poslance. Chtěl bych poukázat na to, že podle článku 170 není možné požádat o vysvětlení hlasování poté, co už vysvětlení hlasování začalo k danému bodu. Já bych to chtěl povolit, ale chtěl bych také požádat administrativu parlamentu, aby na to poslance znovu upozornila, protože eh, takovýto poslo, postup samozřejmě není úplně eh, eh, povolený, takže předávám slovo kolegovi. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Především chci říct, že i já mám velkou radost z toho, že jsme schválili dnešní návrh pro mlékárenský sektor. Ukazuje to, že Evropská unie naslouchá a reaguje. Samozřejmě v rámci limitů rozpočtu. Bylo by lepší, kdybychom měli víc peněz a mohli bychom je dát tomuto sektoru, ale snad se nám to podaří dál řešit v budoucnu. Ale půlka krajice chleba je lepší než vůbec nic. Nicméně došlo k celé řadě chyb. Pan Buzek říkal sám, že to bylo proto, že mluvil příliš rychle. Samozřejmě nechceme nikoho vinit, ale 90 8 jsme například mm, slyšeli ohlášeno jako 909, 444 jako 445 a tak dále. Takže pokud ještě případně budou nějaké dotazy, mělo by se to zohlednit. A samozřejmě, bohužel, ta obrazovka, ta tabule taky příliš dobře nefungovala. Čili lidská chyba nebo elektronická chyba. Děkuji. Děkuji kolegovi Kelimu. Nyní kolega Kalinovský. Děkuji bardzo, panie przewodniczący. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasoval pro pozměňovací návrh na řízení, ale mám určité pochybnosti. Protože nový systém výpočtu postihů sankcí by měl začít platit 1. dubna, ale já jsem hlasoval pro, protože tato změna znamená, že máme možnost podpořit producenty mléka, a to částkou 280 milionů eur. A můžeme jenom doufat, že to nejhorší období už je za námi. Ale zůstává otázka, jaká bude budoucnost výroby mléka v Evropě a především, jak bude fungovat systém kvót. Na jedné straně máme návrh na zvýšení kvót, ale na druhé straně návrh na omezení dodávky a já jsem pro rozšíření kvót. Děkuji kolegovi Kalinovskému. Nyní jsme se dostali na konec vysvětlování hlasování. K tomuto bodu dostáváme se k zahraničním vztahům. Slovo má kolega Heine. You, Děkuji, pane předsedo. Descartes, francouzský filozof, řekl, že e, někdy naše smysly jsou e, zmanipulovány démony. Někdy, když poslouchám tyto zprávy, mám pocit, že žijeme v univerzu právě Descartes. A Evropská unie říká, že se snaží prosazovat demokracii a spravedlnost a, a podporovat a spíše a, bojovat proti válkám. Ale e, jaká je zkušenost? Dochází k podpoře Číny a izolaci e, Tajvanu. Co pak e, se snaží Evropská unie bojovat proti Hamásu, místo aby ho podporovala? Zdá se, že mezi touto zprávou a šířením demokracie eh, je naprostý protiklad. Měli bychom aplikovat stejné standardy také uvnitř svých vlastních eh, hranic a dávat si pozor právě na tyto démony, eh, které jsou jak uvnitř našich hranic, jak mimo ně. A v každém případě si myslím, že Lisabonská smlouva by měla být podrobena referendu. Děkuji kolegovi Henenovi, dále kolega Kamal. Děkuji, pane předsedající Já myslím, že nikdo nemůže nesouhlasit s potřebou podporovat a šířit demokracii po celém světě a i za hranicemi EU, i uvnitř EU. Ale já si pamatuju, když se podíváte zpátky do historie, já si pamatuju, když Spojené státy propagovaly demokracii po celém světě a lidi říkali, no a co doma? A co eh, afričtí, Afri, afroameričané, jak je to s nimi? A Británie před lety a další eh, kolo, kolo, kolo, kolonialistické země také se snažili šířit demokracii. A teď se podívejte na to, co dělá Evropská unie. Také hovoří o tom, že šíří demokracii. A můj kolega Henen již řekl detailně, jak je to pokrytecké. Ale jedna věc, eh, když šíříme demokracii, je důležitá. Udělat si pořádek doma, když Holanděni a Francouzi hovořili, eh, hlasovali ne o ústavní smlouvě, tak jsme úplně ignorovali vlastně to, tento výsledek. A když Irové poprvé hlasovali ne, tak jsme řekli, no dobře, my, souhlas, my souhlasíme s demokracií, takže dáme vám ještě jednu eh, šanci, je třeba, abychom si udělali pořádek doma. Děkuji. Vielen Dank, Herr Kollege Kamal. Damit wären to byl kolega Kamal. Tímto jsme se dostali na konec vysvětlování hlasování k otázce podpory demokratického řízení. Nyní ke zprávě Elmar Brok. Pan Tenok. Děkuji, pane předsedo. Opět musím kolegům připomínat, že Evropská ústava nebo Lisabonská smlouva technicky neplatí. Každý článek Brokovy zprávy vychází z této smlouvy, ale samozřejmě ta ještě neplatí. A musím říct, že to je trošku podezřelé. To, že jsme odložili tuto zprávu až do úspěšného výsledku referenda v Irsku a pak najednou tady máme návrh na velvyslanectví Evropské unie a diplomatické sbory Evropské unie. Samozřejmě všichni víme, jak to je. Evropská vnější politika existuje, Máme vyjednávání, máme my mezinárodní mise na celém světě a v podstatě máme velvyslance EU. A teď vidíme, že tato zpráva jakoby legalizuje to, co už v praxi probíhá celou řadu let Evropské unii. A když namítáme, tak se říká, to nemá smysl, protože už to tak stejně řadu let funguje. Čili evropská politika sice může být na začátku nemyslitelná, ale pak je najednou nevyhnutelná. Děkuji kolegovi Hennenovi. to bylo jediné vysvětlení ke zprávě pana Broka. Nyní se dostáváme k přípravě schůzky Transatlantické hospodářské rady a samitu EU-USA. Dva poslanci chtějí vysvětlit své hlasování. Pan Palčikis, doufám, že to dobře vyslovuji. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Já jsem podpořil toto usnesení protože přikládám velký význam nadcházejícímu summitu mezi EU a USA. Na zasedání G20 zaznělo hodně slibů a těžko je naplníme, když každá země bude jednat sama. A v tomto ohledu EU a USA musí zaujmout vedoucí roli při realizaci závazků G20 a proto potřebujeme lepší a účinnější koordinaci opatření, která přijímají EU a USA. Nepotřebujeme strategické partnerství. Já doufám, že komise tuto žádost Evropského parlamentu zohlední. Děkuji. Děkuji panu kolegovi a kolega Kamal jako poslední. Děkuji, pane předsedo, chci všem poděkovat za trpělivost. I tlumočníky. Berou si výborně. Všichni souhlasíme s tím, nakolik důležité jsou vztahy mezi EU a USA. Myslím, že všichni vítáme ten summit a ty diskuze i všechny ostatní transatlantické dialogy. Nicméně je důležité, abychom uznali, že celý svět zhlíží k tomuto summitu. Čeká na naše morální vedení, nejenom na úrovni EU, ale také na úrovni vlády e USA. A samozřejmě jeden z nejlepších způsobů, jak stimulovat naši ekonomiku, především v této době krize, je zajistit, že skutečně splníme to, co říkáme, když mluvíme o obchodu. Velice mě znepokojilo, když jsme se zabývali naší společnou zemědělskou politikou a doplňovali jsme ji a zvyšovali jsme protekcionismus, to skutečně poškozuje zemědělce v rozvojovém světě. A také, když se podíváte na Obamovu vládu a nedávné tarify pro čínské zboží, je to jakási spirála ochranářství. Musíme se vrátit k principu otevřeného obchodu, abychom stimulovali světový obchod. Děkuji. Děkuji kolegovi Kamalovi a přeji všem, kteří zde ještě jsou, dobrou chuť a dále se bude pokračovat ve schůzi v 15 hodin. So.